A je to schváleno. A je to ústní pozměňovací návrh pana Buty Kofera. Máte slovo. Paní předsedkyně, kolegové, chtěl bych navrhnout následující ústní pozměňovací návrh. Vyjadřuje své přesvědčení, že členství Ruska v Radě Evropy je důležitou součástí současné současných institucních vztahů v Evropě a věří, že, třeba, že bude možné nalézt cestu, jak přesvědčit Rusko, aby neopustila své členství v Radě Evropy. Děkuji, budeme nyní hlasovat. Jsou námitky vůči tomuto ústního pozměňovacímu návrhu? Nejsou. Jsou. Takže nyní budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. To si musíme ověřit. Zahajuji o hlasování o ústním pozměňovacím návrhu a můžeme ukončit toto elektronické hlasování. A je to schváleno. A nyní přistoupíme k usnesení jako takovému. Hlasujeme jmenovitě a to hlasování není ukončeno. A bylo to schváleno. Máme zprávu paní Post, budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediaci. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 4, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Nyní hlasujeme jmenovitě o celém usnesení. za hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Děkuji, kolegové. To je závěr hlasování. Za minutku se pustíme do vysvětlování hlasování. Kolegové, prosím, opusťte sál, abychom mohli zahájit vysvětlování hlasování. Nyní přecházíme k vysvětlování hlasování. Zpráva paní Hautala, dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Větnamem. Pan Kelly, prosím. Nice to be first. To jsem rád, že mohu začít. Vítám tuto významnou dohodu o partnerství a také se mi líbila práce paní zpravodajky. Eh, ochrana lesnictví je důležitým prvkem v ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám. Eh, nelegální obchod se eh, dřevem je devastující a vítám tedy tuto zprávu jako krok správným směrem pro EU i Větnam. Ochrana habitatu a biodiverzity se podaří pouze spoluprací s třetími zeměmi, tak aby nedocházelo k vývozu eh, nezákonného dřeva, ale aby EU nepodporovala ani dovoz eh, nezákonně vytěženého dřeva. A já doufám, že tato dohoda k tomu přispěje. Vítám závazky ze strany Větnamu zavést struktury, které budou prosazovat tyto, eh, tyto závazky. Děkuji. Pan Hanan. Thank you. Děkuji, paní předsedající. Já jsem pro tuto dohodu, zdá se to jako věc zcela rozumná, spolupracovat s Větnamem na udržitelnosti. Ale poprosím poslance, aby se podívali na zázrak, který umožnil eh, tuto zprávu, protože eh, ty vývozy z Větnamu jsou opravdu veliké. Větnam byl dříve jednou z nejchudších zemí HDP tam bylo něco přes 200 dolarů, teď se to zvýšilo o 1000, respektive 2000 pokud to měříme paritou kupní cíly. To je úžasná věc. Když se podíváme, jak to eh, vypadalo kdy válka tam eh, vlastně stála američany trilion dolarů, zahynuli desetitisíce osob a neuspělo, neuspěli američané. A teď prostě pár desítek let volného obchodu eh, zavedli právní stát a rozvoj ekonomické svobody. A tak je to pokaždé, když funguje přeshraniční obchod, nemusí se do věce vkládat vojáci. Děkuji. Další zpráva Hautala, to je usnesení k této dohodě s Větnamem. Paní Majer má slovo. Děkuji, paní předsedající. Británie je největším dovozcem tropického dřeva v EU. Já podporuji dobrovolnou dohodu s Větnamem. Je to důležitý příspěvek k boji proti nezákonné těžbě kdy spolupracuje, spolupracují vlády i občanské společnosti. Bohužel ve světě stále velká část dřeva je z nelegálních zdrojů. Flekt je dobrá věc, ale dobrovolný přístup sám o sobě to nevyřeší. Spojené království a EU by měly zajít ještě dál. Měl by se zakázat jako, jakýkoliv dovoz nezákonně vytěženého dřeva a měla by se poskytovat větší podpora na vymícení korupce v zemích těžící dřevo. Nezákonná těžba eh, připravuje celé komunity o zdroje, poškozuje ekosystémy eh, a nemůžeme eh, odpočívat ve svém úsilí, než bude zcela vymícen nezákonný obchod se dřevem. Děkuji. Nyní zpráva Dalton. Výměna informací o státních příslušnících třetích států. Pan Zdrojevsky na jednu minutu wczorajsza debata była bardzo interesująca i podczas niej. Děkuji. Včerejší rozprava byla velice zajímavá. Já jsem vystoupil k té první zprávě, k té první části, ale neměl jsem čas již pak vystoupit k té druhé části. Proto bych to rád dnes doplnil. Nejdříve to, co bylo asi nejkontroverznější, se týká osob, které mají dvojí státní příslušnost. A já jsem potěšen, že koncem roku 2018 se podařilo zde nalézt skutečné řešení a dnes můžeme hlasovat, respektive jsme odhlasovali. Pak osoby, které sice nemají dvojí státní příslušnost, ale Jsou to osoby, které se dokázali si vymanit z těch registrů. Musím říci, že veškeré věci, které dnes byly přijaty, jsou pro Evropu velice důležité a děkuji. Nyní zpráva Šojdrova, program Evropský sbor Solidarity, paní Bild. Děkuji od samého počátku. Jsem kritizovala polemickou tendenci komise, která eh, pomocí toho Evropského sboru Solidarity vytváří vlastně něco, co zdvojuje Evropský dobrovolnickou službu. Není pochyby o tom, že tento nový program se snaží ospravedlnit svou existenci tím, že neustále rozšiřuje své požadavky. Dnes se nám to potvrzuje, ty výsady jsou stále větší, právě jsme text přijali a Oblast působnosti se rozšířila i na oblast humanitární pomoci pro občany české státy a také se navýšil rozpočet. To je absurdní, protože tento program není e, úspěšný. A nejvíce mne vadí ta nemožnost provádět aktivity solidarity v rámci své vlastní země. Brusel říká, že máme mít solidárně, ale co možná nejdéle od svého vlastního domova. Dále nám Brusel říká, že bychom se v aktivitách měřili, měli zaměřit na eh, v, jak se eh, řešení konfliktu mezi migranty. No to je velice závažné a myslím si, že to je skutečně něco naprosto jaksi až směšného. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji. kolegové, myslím, že sbor Solidarity má skutečný potenciál dát přidanou hodnotu sociálním politikám, vytváří solidaritu mezi evropskou mládeží a umožňuje osobní růst účastníků. A je skvělé, že od roku 2019 organizace z nečenských zemí EU se na tom mohou podílet. V případě zemí z evropské politiky sousedství se to stává dalším prvkem v řetězci kontaktů a mezilidské diplomacie mladí lidé si mohou vážit tedy nemateriálních aspektů své práce. A věřím, že Zbor Solidarity se stane součástí života pro občany, kteří se chtějí angažovat v oblasti veřejného zájmu a chtějí věnovat eh, několik hodin týdně pro, na vě, pro věci, na kterým jim záleží. Děkuji, pan Zdrojevský. Děkuji, dnes bych rád eh, upozornil na tři otázky. Za prvé, ve výhledu 2018 až 2020, a tady se opírám o rozpočet, jsme věnovali pouze určitá indikativní místa, určité indikativní prahy pro rozdělování prostředků. Zatím eh, nemáme žádnou konkrétní peněžní podporu tohoto důležitého programu, žádnou konkrétní rozpočtovou položku. Sociální média by se během zaváděcí fáze tohoto projektu podle mě měla rovněž využívat. V opačném případě program svého cíle nedosáhne. Hovoříme zde o mladých lidech, o rozpočtových prostředcích. Potřebujeme zmodernizovanou strategii pro mladou generaci, tak, aby tato generace se mohla stát skutečným nositelem a konatelem těchto opatření. Děkuji pan Scheinsfeld, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Evropský spor solidarity není pouze dobrou iniciativou, ale také jakousi vstnostnou myšlenkou, která se opírá o morální hodnoty evropského vzdělávací hodnoty, což je důležité, neboť mladí lidé se takto mohou realizovat a zároveň si zvýšit svou profesní kvalifikaci. Dochází k podpoře zcela konkrétních regionů a také k států a e, je zde vytvořena možnost až pro, pro více než 50 tisíc osob se tohoto programu účastnit. Tato iniciativa byla již eh, jaksi velice přivítána a já jsem tady byl pro. Pan Ferie, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem také hlasoval pro tuto zprávu, která vytváří Evropský sbor Solidarity, odpovídající program, nebo v dnešní době, kdy tady narůstá nacionalismus a xenofobie, potřebuje veškeré možné iniciativy, které podpoří aktivní občanství a koncepci Solidarity. Ovšem, tento program už od samého pořádku je více než pouhý dobrovolný program. Je tady také podpora projektu mobility a také profesního vzdělávání prostřednictvím profesních stáží a smluv prostřednictvím struktur, které rozvíjí akce eh, v sociální oblasti, což je tedy důležité, a musíme to zrealizovat tak, aby nedocházelo k zneužívání, aby se Evropský spoj solidarity nestal nástrojem nevládních organizací pro eh, to, aby tak získávali pouze levnou pracovní sílu. Je třeba, abychom poskytovali profesní perspektivy pro mladé lidi pomocí tohoto programu. A ne pouze, aby bezplatně někde pracovali je třeba, abychom tímto způsobem také, mm, jak si poskytli mladým lidem lepší než než té pracovní možnosti a tímto způsobem se nám podaří zlepšovat atmosféru v celé Evropě. Děkuji, pan Kelly. Já jsem byl rád, že mohl hlasovat pro tuto zprávu a opravdu cíle tohoto důležitého programu podporovat co tu jako hodnotu a posílit eh, zapojení mladých lidí. Evropský sbor Solidarity je hodnotnou cestou, jak mohou v různých podobách mladí zlepšit svou kvalifikaci. A je tu snaha navýšit rozpočet a aby mnohem více lidí se mohlo podílet na tomto programu. Důraz má být na znevýhodněných mladých lidech. 480 mladých Irů se již zaregistrovalo, aby se zúčastnili a věřím, že se jich mnohem více zapojí zejména v izolovaných a znevýhodněných oblastech, na který se má program zejména soustředovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní přejdeme ke zprávě Nibler o kybernetické bezpečnosti. První na řadě je pan Marias. Když dochází k vážnému porušování této problematice v členských státech. Já jsem se obrátil včera na pana komisaře Ansipa, aby se k tomu vyjádřil a on předložil obvinění, protože řecká vláda provádí předběžné zadržení. Všichni, kteří jsou proti tomu, abychom se zbavili Makedonie a našeho kulturního dědictví. A ministr pro ochranu občanů tvrdí, že zná jejich údaje, protože policie sleduje Facebook a sociální sítě. To se dnes děje v Řecku. A lidé jsou obvinováni proto, že jsou proti dohodě o Makedonii. Všichni účastníci demonstrací vláda využívá jejich osobní údaje a vláda vidí, co říkají na sociálních sítích. Je třeba, aby to komise vyšetřovala. Pan Zdrojevský. V bardzo ważnej kwestii cyberbezpieczeństwa nadrobiliśmy. Děkuji. Kybernetická bezpečnost je zásadní otázka. Ztratili jsme mnoho času, máme to dohánět. Začali jsme se tomuto tématu věnovat před třemi lety. V prosinci minulého roku byl uzavřen kompromis, nebylo to během trialogu, a tento dokument bude přijat ještě letos, v červnu. Stálý mandát pro tuto agenturu je důležitý v kontextu alespoň rozhodně jednoho jediného hlediska. Poprvé tady máme možnost provádět operační opatření, což je důležité, neboť v oblasti kybernetické bezpečnosti je důležité, abychom měli možnost jednat. Nejde o to, abychom pouze sbírali informace. Děkuji, pan Kelly. Hlasoval jsem pro tuto zprávu a účastnil jsem se i rozpravy. A chci poděkovat eh, Angelice Nibler za vynikající práci, kterou odvedla Každý den slyšíme o kybernetických útocích. Některé jsou záležitostí jedinců, jiní zločineckých organizací, ale některé přicházejí z Ruska a ze Severní Koreje. A je to velmi důležité, abychom byli obezřetní a abychom měli vše proto, aby se tomu zabránilo a tento zákon tomu napomůže. Zejména vítám, že ENISA má rozvinout svou činnost na základě této legislativy. Takže je to krok ku předu. Děkuji a nyní přejdeme ke zprávě pana Kastra o nekalých praktikách v oblasti obchodních vztahů po potravinském řetěži paní Miranda. Děkuji paní předsedající Já jsem podpořila tuto zprávu, protože dobře víme, že v mé zemi cena mléka je 28 eh, centů, které se dává producentům mléka. Oni nedostávají více ale eh, pak se to prodává za mnohem vyšší cenu, což je samozřejmě zneužívání eh, slabé pozice producentů. Jsou to vlastně také nekalé obchodní praktiky. Zemědělci často nemohou správným způsobem vyjednávat s partnery, které od nich odkupují své produkty nekalé obchodní praktiky vlastně v celém tom potravinovém řetězci jsou tak důležité, že Evropská komise musela zasáhnout a je důležité, je skutečně na čase, aby se do toho vmísila, do této záležitosti něco v tom udělala. Tady máme tedy návrh Komise o nekalých obchodních praktikách a to vlastně je reakce na důležité a dlouhodobé požadavky zemědělců. Je důležité, aby naše zemědělci byli lépe chráněni proti takovýmto nekalým obchodním praktikám. Děkuji mnohokrát. Pan Marias je třeba pomoci našim zemědělcům. A proto je třeba úplně zakázat nekalé a nelegální postupy a nejen některé popsané ve zprávě. Všechny nekalé postupy musí být zakázány, protože výrobci si vydělají jenom 20% z prodejní ceny zemědělského produktu. Ve skutečnosti je to úplný podvod ze strany distribučních společností a velkých řetězců, které v praxi vykořišťují výrobce cestou snižování cen a vydírání. A tito výrobci nakonec ani nedostanou zaplaceno. A obchodníci stanoví ceny a producenti nedosáhnou jakéhokoliv zisku, je třeba veškeré nekalé praxe zakázat. Pan Scheinfeld. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Platnosti... Děkuji, paní předsedkyně. Platby až po 30 dnech eh, od dodání zboží, jednostrané upravování smluv, eh, nezaplacení dodaného zboží, dodavatelé často nedostanou odpovídající odškodnění nezaplacené produkty. Toto vše existuje, seznam takovýchto příkladů by byl velice dlouhý. Toto vše jsou nekalé obchodní praktiky a je dobré, že jsme se začali konečně tímto tématem zabývat a že to činíme v rámci směrnice a ne v rámci nařízení, neboť v této oblasti mají členské státy nutnou flexibilitu pro to, aby mohli jednat. To je dobře. Neboť zde existují vždy dvě strany jedné smlouvy. A pokud ta jedna strana provozuje nekalé obchodní praktiky vůči druhé straně, v tomto případě je přirozeně třeba reagovat. Ovšem, každý případ je jiný, je tedy třeba postupovat konkrétně případ od případu. Děkuji. A není zpráva Schöpflin o Evropské občanské iniciativě. Paní Skotky to tu není a není paní Miranda. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem podpořila, neboť si myslím, že tato iniciativa, Evropská občanská iniciativa, je nástrojem, přímým nástrojem zapojení eh, občanů demokratickým a participativním způsobem. To je důležité. Já jsem se sama účastnila některých, například právo na vodu, mm, která ovšem nakonec neprošla. Pak tady byl ten takzvaný Minority Safe Pack v angličtině. Jde nám o to, abychom chránili jazyky národních menšin, jejich lingvistická a kulturní práva. Je tedy eh, eh, třeba zlepšit například sběr podpisů v rámci této iniciativy, také zlepšit ty osvětové kampaně a vidíme, že počet schválených iniciativ je stále velice malý, proto je třeba, aby se něco změnilo. změnilo. Je důležité, aby komise dala k veřejnosti k dispozici jakýsi registr online, který bude schopen eh, působit jako nástroj řízení takovéto iniciativy. Měl by být efektivní a jednoduchý, měl by tam mít všeobecné, přesné, komplexní informace, dobře pochopitelné. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pan Marias. Evropská občanská iniciativa je vyjádřením zásad participativní demokracie v Evropské unii a musí být vykonávána co nejbezprostředněji bez byrokracie. A tady je rozpor. Díky této iniciativě občané vyzývají komisi, aby podnikla legislativní iniciativu. Ale kdo rozhodne, že tato legislativní iniciativa občanů je zákona komise. Je to komise, takže vyhrávají na všech frontách. Komise kontroluje, zda legislativní iniciativa je v pořádku, přičemž samotná občanská iniciativa vyzývá komisi, aby rozhodla. Musí existovat další orgán, který bude ověřovat zákonnost občanské iniciativy. Musí existovat systém, který dá možnost občanovi bez problému toto právo využívat, tedy právo na participativní demokracii. Pan Mamikins. Děkuji, kolegové. Evropská občanská iniciativa se má, vznikla, aby se doby došlo k dělbě moci s občany, ale je stále neefektivní. Ani jedna jediná občanská iniciativa se opírala o tuto občanskou iniciativu. 33% občanů nemají vůbec povědomí o svých právech podle práva EU. Současně tisíce lob- lobbystů ovládá legislativní proces v Bruselu. Je velmi těžké, aby občané dali zaznít svému hlasu. A je potřeba referendum o občanské iniciativě. A podle mého názoru pro občany je ještě těžší díky tomuto balíčku změn z hlediska omezení možnosti sbírat data na internetu. Je třeba, aby existovaly rychlé, bezprostřední způsoby pro digitální řešení a nebudu hlasovat pro. Paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská občanská iniciativa je nejenom demokratickým nástrojem, ale je to rovněž mechanismus, pro spojování občanů v Evropě. Jedna idea, jeden cíl je vždy důvodem takovéto iniciativy. Abychom, aby mohla být založena, je třeba mít občany z nejméně sedmi členských států, kteří musí nasbírat milion podpisů. Je to skvělá věc. Potřebujeme podle mě další liberalizaci a zjednodušení této iniciativy. Evropská komise je v v tomto cíli velkou podporou. Například vytváříme centralizovanou platformu pro sběr podpisů. Důležité je také, aby Evropský parlament diskutoval o této iniciativě a proto chci říci, že já jsem ji při hlasování podpořila. Děkuji, podpořil. Děkuji pan Farie, děkuji paní předsedkyně jsem pro tuto zprávu, která modernizuje Evropskou občanskou iniciativu, protože se domnívám, že potřebuje být více důvěryhodná. Je to jinak dobrý nástroj zapojení občanů. Já si občas myslím, že bychom měli dát více příležitostí občanů, proto se zapojit do dění v Evropě, takže by tady měla být jasná platforma pro sběr podpisů, která bude lehce uživatelsky přístupná. Musí být rovněž musí být zajištěno, aby nemohlo být nějakým způsobem podvodně zneužívána. Já si myslím, že pokud ta iniciativa bude dobře, tak bude sjednocovat naše občany, zlepší občanskou společnost a vlastně občané budou vidět, jakým způsobem se může docha- do, mm, uzavírat konsensus. Je důležité, aby tento nástroj odrážela skutečnou vůli občanů, tak jak je distribuována po území EU, aby nebylo možné, že se tady bude prosazovat pouze některé názory na úkor ostatních. Proto potřebujeme dobrý nástroj, dobře nastavený, který dáme našim občanům, aby mohli se rozhodným způsobem tohoto nástroje využívat. Děkuji. Thank you. The next... Děkuji. Další zpráva paní Kalněte a slovo má pan Mamikins. Milí kolegové, jsem eh, udiven duchem nepřátelství, který byl, který použila zpravodajka, který zahání Rusko do izolace. Je mnoho cest, jak omezit spolupráci s Ruskou federací a není tu žádná, žádný návod, jak obnovit komunikaci. Také je zde málo důvěryhodnosti, pokud je jednotlivá obvinění, která nebyla vyšetřena. Pokud je o sankce, čím eh, jsou efektivnější při oslabování eh, ruské ekonomiky, tím více narušují cíle Evropské unie, protože marginalizují západní členy ruských elit a přicházíme o naše partnery, tedy skutečná výzva pro evropské politiky, na rozdíl od místních poslanců, kteří prosazují konfrontaci ve v naději nazbírat určité hlasy a já jsem hlasoval proti. Pan Nekov. Souhlasím s panem Mamikincem. Rusko je strategicky důležitá země pro velkou část Evropy má hranice s největším počtem členských států EU a má společnou hranici v délce více než 2300 kilometrů. Je to strategický partner a myslím, že děláme strategickou chybu, protože odmítáme reálnou politiku 21. století. Není potřeba politických deklarací odstavec 26 odsuzuje účast Ruska v případě Skripal. Oficiální služby Spojeného království nejsou jednoznačné ve svých závěrech. A kolegové, kteří podpořili tento návrh, by měli mít více inform- mají asi víc informací než zpravodajské služby. Kritizujeme investigativní žurnalistiku a Některé pořady v Bulharsku jsou zakázány kvůli informacím, které poskytují. Poslední zpráva paní Post a dám slovo paní Majer. Děkuji, paní předsedkyně. Některé konflikty se odehrávají na bojištích, jako je zdravotnictví, zaměstnanost a ty budou trpět. A ženy jsou uprostřed jsou vyloučeny z práce v oblasti mediace a předcházení konfliktům. Ano, ženy tvoří jenom 2% zprostředkovatelů a mediátorů a nejsou účastny v mírových procesů v posledních 30 letech. Tato zpráva, podobně jako usnesení 1335 OSN, přijímá, že zkušenost, že ženy zažívají konflikty jinak. Podívejte se na Kašmír. 8 tisíc mužů je nezvěstných od roku 1989 a je Tisíce polovdov žije v chudobě a nemají práva, nemohou se ani znovu provdat. Používání znásilnění je používáno jako zbraň. Po 70 let, letech potřebuje nový přístup a věřím, že tato zpráva je krokem správným směrem. Děkuji. To je závěr vysvětlování hlasování. Zasedání je přerušeno do 15 hodin. Přeji vám dobrou chuť k obědu.